Uh, Prosím, zaujměte svá místa, začneme. Also wir haben heute Dnes eh, máme před sebou uh, vyslyšení k tématu přístup k eh, dopravním nabídkám. Máme tři panely a nejdříve uslyšíme něco k dopravní infrastruktuře a e, přístupu k dopravním možnostem. Druhý panel se bude zabývat vývojem infrastruktury a také z hlediska regionu se podívají e, na možnosti připojení. Třetí panel potom zdůrazní význam e, dopravní infrastruktury pro trvalý růst a konkurenceschopnost. Slyšení skončí nejpozději v 18.30, to znamená, že máme dost času. Eh, jak však vidím, zájmem eh, členů tohoto výboru eh, není také veliký a to budeme muset probrat ještě později. První panel bude zahájen panem Telisem Linkaitisem, který je vedoucím sekretariátu Eh, organizace VASAP bude hovořit eh, o přístupu k dopravním možnostem a propojení v oblasti Baltického eh, moře. Prosím, máte slovo. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Velice mě těší, že se dnes mohu zúčastnit. Děkuji vám velice za pozvání, že vám mohu poskytnout přehled o tom, jaké jsou uh, možnosti a výzvy dostupnosti dopravní dostupnosti v Pobaltí. Jsem zodpovědný za speciální plánování a rozvoj uh, baltického regionu. A co se týče teritoriálního rozvoje, eh, řešíme také otázky konektivity a dostupnosti. Eh, má to být rozsáhlá dostupnost a to je spíše otázka územní struktury než eh, pouhou záležitostí dopravy. Jak bylo řečeno eh, na konferenci v tomto roce, stojíme před specifickými výzvami eh, z hlediska otázka dostupnosti velké oblasti eh, jsou oblastmi, kde se kombinují různé dopravní možnosti, kde je různá hustota obyvatelstva. Veřejní infrastruktura eh, má nízkou nebo omezenou účinnost. Účelem je vytvořit eh, spolehlivé dopravní sítě a to závisí nejenom na ekonomickém růstu, ale i na dlouhodobě dlouhodobé eh, propojenosti s vnějšími hranicemi EU. Integrace východních a severních oblastí s centrální částí Evropské unie. Podle hodnocení ESPON eh, Německo a západní Polsko a oblast po Baltí mají bezprostřední, ale eh, ne centrální eh, potenciál dostupnosti eh, v silniční eh, dopravě. V Německu, Švédsku a Dánsku je dostupnost lepší, ale mnohem horší je na jihu Polska, v Litvě a v Estonsku. Letecká doprava zajišťuje propojení tohoto regionu s centrem Evropy v eh, důsledku eh, některých stávek, jako dnes, v důsledku eh, činnosti sobky docházelo k narušení, ale to se netýká těch hlavních cest nákladní dopravy snažíme se zlepšit dostupnost pro západní a východní země různým způsobem. Tak to bylo v uplynulých desetiletích letecká eh, doprava zaznamenala eh, jako jediná zlepšení v Pobaltí, eh, kromě některých velmi nových spojení. Železniční spojení se zlepšilo ve střední části Finska, v Švédsku a Polsku, ale netýkalo se to baltských států. Multimodální dostupnost je pravděpodobně dostatečná pro metropolitní oblasti Pobaltí Baltii, ale stále ještě nedosahuje celý region průměru EU. Dostup dostupnost a e, v železniční dopravě e, je bohužel nižší oproti e, průměru v EU ve všech povalských státech s výjimkou spojení s Německem. Je tu eh, nedostatek eh, velkých eh, terminálů nákladní přepravy. Dále eh, je to důležitá časová složka pro eh, podniky. Představuje to eh, velké náklady pro výrobce i spotřebitele. Je to konkurenční nevýhoda tohoto regionu. Průzkum ESPON ukázal jasnou lineární korelaci mezi potenciálem dostupnosti a mezi výkonností eh, tohoto regionu z hospodářského hlediska, jak ukazuje tento obrázek. Východní Evropa eh, ne, na tom není zrovna nejlépe. WhatsApp eh, dla studií, dlou, perspektivy dlouhodobého rozvoje. A tato studie ukázala, že ten T je velice důležitý projekt pro zlepšení dostupnosti v tomto regionu ale některá spojení tu ještě nejsou a ještě tu existují úzké profily na hranicích. Také bylo řečeno, že finanční zdroje pro TNT nebudou dostatečné, aby bylo eh, možné eh, dokončit všechny projekty, regionální projekty spolupráce eh, mohou posloužit iniciativám, aby tato region, tento region byl lépe dostupný všechny zúčastněné strany eh, prohlubují spolupráci eh, v září tohoto roku byl zdůrazněn význam eh, TNT pro eh, rozvoj regionu. Je třeba podpořit eh, plánování zelených dopravních koridorů a zlepšit propojení sítě TNT s regionálními dopravními sítěmi, abychom zajistili lepší územní soudržnost. Děkuji vám za pozornost. Čas byl přesně dodržen. Moc krát vám děkuji. A nyní 6 minut má pan Jašek Šlachta z Varšavské školy pro ekonomická studia. Bude hovořit o projektu ESPON e ET 2050. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát za vaše pozvání. Měl jsem velké štěstí v tom, že jsem se mohl účastnit projektu ESPON, Evropské území European Territory 2050. A před pár týdny jsme vydali závěrečnou zprávu k tomuto projektu. Co se týče dopravní dostupnosti, tak vidíme velké rozdíly v Evropě. Vidíme tady Pentagon, v některých oblastech máme dostupnost velmi hustou, zatímco v řadě jiných oblastí to tak není. Podívejme se na to, jak se situace změnila během posledních deseti let. Případně, jak se může očekávat, že se bude měnit až do roku 2051. Z této simulace vidíme, že střed Evropy je na tom stále lépe na úkor ostatních částí Evropy, co se týče dostupnosti. Vezměme nyní v úvahu vnitřní dostupnost. Třeba přístup do hlavních měst krajů. Tady máme železniční a silniční spojení v Polsku, které vidíte, že je dosti tristní, především na východě Polska, kde pokud se chcete dostat do regionálního hlavního města, tak vám to bude trvat klidně i tři hodiny. Takže to je tedy dostupnost nejprve po železnici a následně jste ji viděli i po cestě. Nyní k projektu ESPON. Pro rok 2050 jsme naformulovali tři scénáře. První propaguje takzvaná globální evropská města. A jak vidíte, většina opatření probíhá právě v tomto Pentagonu, zatímco mimo něj se toho moc neděje. Pak jsme vytvořili druhý scénář, to by byla propagace sítí měst a jak vidíte, tady už je ten rozvoj daleko vyváženější. A dalším scénářem byl také rozvoj venkovských a periferních oblastí, to má své výhody a nevýhody. Rozvoj je možná vyváženější, ale ekonomicky méně efektivní. V této zprávě jsme přinesli několik doporučení, které se týkají vývoje do roku 2050. Především musíme brát v úvahu otevřenost a, a v Evropě a to, že v Evropě existuje více středisek. Musíme propojit Evropu globálně musíme podporovat společný vývoj se sousedními zeměmi, takže ano, samozřejmě i jich Evropy a východ Evropy, ale také sever Afriky. Kromě toho musíme podporovat regionální různorodost a místní rozvoj. Je řada míst v Polsku, která zatím tu šanci neměla. Kromě toho je potřeba podporovat eh, vyrovnanou městskou strukturu, ale také řádně řídit přírodní zdroje. Co se týče dostupnosti v těchto oblastech, tak pokud chceme otevřít evropské trhy globální konkurenci a podporovat globální trvalou udržitelnost, tak to bude pro nás velkou výhodou. Nemělo by se to týkat pouze starých členských států, ale i těch nových. Také potřebujeme inteligentní energetické sítě, které nám umožní decentralizovaně se napojit na obnovitelné zdroje energie. A když už hovoříme o souběžném či společném vývoji se sousedními regiony, tak zde jde o napojení sítí z Evropské unie s ostatními regiony, ale také bychom měli podporovat integrovaný rozvoj přes hranice a tím myslím i vnější hranice Evropské unie. Když hovoříme o posílení různorodosti v regionech a posílení místního rozvoje, tak k tomu je potřeba, abychom měli k dispozici na místní a regionální úrovni dostatečnou infrastrukturu. protože řada měst a regionů stále nevyužívá produkčních systémů just in time například. Tady zase vidíme na mapě Evropy, že situace je nejhorší na východní hranici Evropské unie. Například Via Carpatia by mohla určitě zlepšit dopravní dostupnost. Takže nám nejde jenom o osy východně západní, ale také severojižní. Tady si můžete přečíst další zdroje. Máme tady stránku k projektu ESPON, ET 2050 a máme tady také další instituce, kterými jsme se inspirovali. Děkuji vám za pozornost. Dve. Také děkuji. Děkuji moc krát a dostáváme se k další přednášce na 6 minut. Bude hovořit Matias Jurek z UNEP z sekretariátu Karpatské úmluvy a bude hovořit o optimalizaci dopravní infrastruktury pro eh, osobní a nákladní dopravu. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Také vám velice děkuji za laskavé pozvání, zejména pan Tomáš Poreba nám umožnil, abychom vás seznámili se svými zkušenostmi. Možná začnu eh, tím, že bych eh, načetl, co je karpatský region. Tady to vypadá jako zelený a eh, žlutý banán. Je to tedy za Alpami. Je to oblast, která se týká sedmi zemí. Jsou to také ne členské země EU, jako Ukrajina a další. A my velice spolupracujeme s Evropskou eh, komisí a s různými stranami, abychom podpořili eh, integraci karpatského regionu do eh, Dunajského regionu byla uzavřena multisektorová umluva, nazývá se Karpatská umluva, opírá se o eh, udržitelný eh, růst, podporuje ji eh, program pro životní prostředí se sídlem ve Vídni a sleduje cíle a priority v oblasti udržitelného rozvoje. Když se podíváme na relevantní oblasti, tak je to biodiverzita, ochrana životního prostředí, doprava, eh, řízení vodních zdrojů a další. Náš sekretariát podporuje naplňování eh, této úmluvy je to rozvoj specifických protokolů a na druhé straně rozvoj a provádění eh, strategických plánů těchto projektů. Eh, když hovoříme o dopravě, tady máme mapu, abyste viděli, jaká je eh, situace v karpatském regionu, jaké jsou ty dopravní trasy, infrastruktura, a jaký tlak to představuje zejména na životní prostředí. Na jedné straně je třeba propojit západ s východem, ale jak zde zaznělo také sever s jihem a to vytváří velký tlak na eh, biodiverzitu regionu. Je tu zejména riziko, že to ohrozí ekologické propojení. Je třeba myslet na eh, vyváženost eh, mezi propojením a udržitelností karpatské země čelí různým výzvám. Tady to máme opět na mapě. Není to jenom tlak na životní prostředí, ale je to cestovní ruch v různých oblastech které ještě nejsou dostupné, ale je tu obrovský potenciál podpory tím, že budeme podporovat soft mobilitu a cestovní ruch v karpatském regionu. Karpatský region E, má e, právně závazný text udržitelného rozvoje dopravy v regionu. E, Ministry těchto zemí to přijali v září tohoto roku a představuje to důležitý právní nástroj pro udržitelný rozvoj osobní dopravy regionu opírá se o politiku a legislativu a opatrný přístup v klíčových oblastech. Vidíte, že spolupráce je rozsáhlá, země se dohodly, že se zaměří na určité priority silniční, železniční, vodní dopravy i další. I dopravní možnosti ve snaze zajistit eh, interoperabilitu a multimodální přístup. V regionu jsme uskutečnili také různé projekty. Jedním z hlavních eh, projektů projektu je projekt mezi Rakouskem a Slovenskem s cílem zajistit ekologickou konektivitu mezi Vídní a Bratislavou. Je to charakterizováno značnou eh, eh, zemědělskou i stavební aktivitou. Eh, je snaha vytvářet mosty a specifické plány, aby byly znovu obnoveny ekologické koridory na transevropské úrovni přijí, máme přístup k zajištění dostupnosti horských oblastí. Tedy jsou různé řešení mobility. Když se podíváte na partnery a osvědčené postupy, jak podpořit udržitelnou mobilitu v horských regionech, karpatské oblasti. Vzhledem k budoucím prioritám bych chtěl zdůraznit hlavně tři. Za prvé chceme podpořit země, aby implementovali tyto důležité nástroje, protokol o dopravě, dále je třeba eh, zlepšit dostupnost v těch citlivých horských oblastech a další třetí priorita, která byla podpořena zejména za eh, českého předsednictví a to je zelená infrastruktura. Na evropské úrovni je to významná priorita, která eh, vychází z toho, jak můžeme podpořit biodiverzitu a zajistit, aby eh, životní prostředí zůstalo zdravé i do budoucna ve prospěch občanů a usilujeme o přínos k zelené infrastruktuře. Chceme o tom eh, diskutovat na politické úrovni i na konkrétní úrovni a diskutovat o rozvoji různých projektů. Tímto bych chtěl ukončit svůj příspěvek a chtěl bych říci, že Evropská unie, členské státy i partneři eh, uznávají, že je to eh, velice důležitý nástroj na regionální úrovni, aby bylo možné uskutečňovat různé politiky vzhledem k dopravě i vzhledem k biodiverzitě. V našem kontextu je důležité, že chceme k všemu přistupovat eh, z hlediska eh, prevence. Eh, zahrnuje to ochranu životního prostředí i socioekonomické aspekty a chceme usilovat o vyváženost mezi různými pilíři. Děkuji. Tolik eh, přednášky a než zahájíme debatu, tak eh, bych eh, nejdříve chtěl přivítat dvě skupiny návštěvníků. A sice je zde skupina Dominika Rike, je zde 12 Eh, návštěvníků eh, z Národní společnosti pro silniční dopravu ze severní Francie. Takže vás vítám a potom je zde druhá skupina, eh, což je skupina tlumočníků, studentů, jejich 15 a i je srdečně vítáme v našem výboru. Takže nyní se ptám, kdo chce hovořit. Kolega Vandenkamp. Ano, pane předsedo, moc krát děkuji. Tyto prezentace byly velmi rozdílné. Pan eh, Jurek hovořil o úspěchu, o projektech, které byly úspěšné, zatímco první dva řečníci hovořili spíš o problémech a výzvách. Ještě mi není jasná jedna věc a proto se ptám všech tří řečníků. Zda jde především o peníze, anebo zda jde o povolení, nápady, infrastrukturu a podobně. Mohli by se to prosím ještě poněkud ozřejmit? Máme takový dojem, že velmi často se jedná o nedostatek prostředků, ale v té spolupráci mezi eh, zeměmi po Baltí jistě také je nutné se dohodnout na politické úrovni. Takže prosím o prohloubení tohoto tématu. Myslím, že i od politické otázky jsou zde eh, důležité. Máme také Ukrajinu. Eh, v projektu pana Linkajce je Ukrajina také zahrnuta. Mohl byste prosím vysvětlit, eh, jak to vypadá prakticky? Pracujete i nadále společně s Ukrajinou nebo jste rozděleni na základě politiky? Děkuji vám. Další zájemci o otázky. Paní Meissner. Děkuji mnohokrát. Pan Van Kamp mě trochu předběhl. První dvě prezentace hovořily o negativních stránkách a já musím říci, že jako obyvatel karpatského regionu s tím musím souhlasit. Náš region je trochu zaostalí oproti ostatním a to z toho důvodu, že jsme prostě roky byli za železnou oponou. A říkám si, kolik let trvalo zemi typu Německo vybudovat svou infrastrukturu. Určitě to nebylo za pět let, za deset, za patnáct let. A pořád i v některých částech mají problémy. My na východě Evropy se snažíme dohnat západ, ale úplně bych nesouhlasila s panem profesorem Šlachtou, který říkal, že Via Carpatia by mohla vyřešit několik problémů s dostupností. V tom smyslu, jako by z toho vyplývalo, že Via Karpatská nefunguje, není realizována, což vůbec není pravda, protože byly vypsány programy, byla vyhlášena výběrová řízení. Pochopitelně existují problémy, které zmínil také pan Jurek, problémy spojené s ochranou životního prostředí, ale ta investice probíhá. Takže já jsem nechtěla, aby se z tohoto slyšení stalo politikum, abychom tady říkali, že nějaká vláda něco zanedbala. To není úplně pravda. Jsou to investice, které probíhají. Pochopitelně všichni chceme, aby infrastruktura byla vybudována za pět let, ale zároveň víme, že to není možné. Když se podíváte na podkarpatský region, tak vy jste hovořil o dostupnosti po železnici, tak když se podíváme na CEF, tak prostě nemůžeme říci, že z tohoto programu je možné investovat jenom do silnic, ale také přece do železnice, do energetiky, do, informa- do informatiky. Ty investice se budou realizovat na základě soutěže, takže nevíme přesně dopředu, který stát vyhraje, která investice vyhraje. A na všechny prostě nejsou peníze. Já myslím, že to všichni víme. Takže jsem ráda, že na tento problém upozorňujeme, protože cesta Via Carpatia je něco důležitého. Všichni víte, kudy probíhá, co spojuje a jak je důležitá. Jenom jsem nechtěla, aby někdo tady tvrdil, že ta cesta není budována, protože to není pravda. Děkuji vám, paní Meissner. Ano, děkuji, pane předsedo. Já mám krátkou otázku, která se týká všech. U toho prvního řečníka, pana Linkajce, jsme slyšeli, že prostředky nestačí na všechno, co je nutné zaplatit. A to je věčný problém sektoru dopravy. Dnes dopoledne tady byla paní komisařka Bulcová, která hovořila o balíku investicí. Dovedete si představit, že vaše projekty skutečně pomohou lepší dostupnosti východní a severní Evropy a myslíte si, že je eh, nutné eh, zlepšit financování a bylo eh, již toto přihlášení přihlášeno. Paní Maria Gratini, další otázka. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve mám konkrétní otázku ohledně tří priorit, o kterých jste hovořil. A cituji, Chcete podpořit země, které chtějí eh, podpořit eh, provádění projektu. Pokaždé, když máme slyšení, tak nám všichni říkají, co je nutné udělat, ale jak, to neřekne nikdo. Takže upřímně nepochopila jsem tolik, eh, co chcete. Já žiji v Rumunsku a Karpatská úmluva mě zajímá. My máme také strategii podunajské dopravy a zde eh, vidíme určité výsledky, ale eh, je to nedostatečné. Takže jaké cíle má eh, Karpatská úmluva? Je nutné to vyrovnat. Máme zde infrastrukturu a rozvoj infrastruktury má zase za důsledek dopad eh, v oblasti životního prostředí. A já očekávám eh, také stanovisko eh, odborníků. Nechci, aby pouze politici říkali, že se od nich očekává rozhodnutí. Tomáš Poreba. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, především chci velmi poděkovat všem vystupujícím Děkuji také výboru za to, že probíhá toto veřejné slyšení na takto důležité téma. Téma dopravní dostupnosti ve střední a východní Evropě, což je region, který podle našeho názoru není dostatečně zastoupen v investičních projektech. A jsem přesvědčen, že kdyby takovéto investiční projekty byly realizovány, tak by určitě posílili obecně rozvoj východní Evropy, což by vyrovnávalo příležitosti k rozvoji, což je úplně v logice Evropské unie. Protože nám jde hlavně o to, aby se podobným tempem rozvíjely jednotlivé regiony v Evropské unii, aby to bylo rovnovážné. Nicméně, ve stávající situaci to vypadá tak, že Východ Evropy je na tom v oblasti dopravní dostupnosti, což je věc důležitá z mnoha důvodů, hůře v evropských programech. Je podceňován, je zanedbáván, ale musím říci, že to je často kvůli tomu, že v těchto zemích není dostatečná politická vůle bojovat o takovou tu dopravní dostupnost a bojovat o tyto projekty takže i my si musíme házet popel na hlavu. Víte, dnes hovoříme o tom, co by se dalo udělat s posílením této dopravní dostupnosti ve střední a východní Evropě v budoucích letech, tak aby tento region na středě a východě Evropy tolik nezaostával v dopravní dostupnosti, aby byl lépe propojen se zbytkem Evropy, tak abychom jako občané Polska, Bulharska, Slovenska nebo Rumunska měli pocit, že máme k dispozici rychlé spojení, právě třeba typu Via Carpatia, a že následně se řeší problémy tímto toho regionu. Doufám, že se to podaří spíše v krátkodobém horizontu. Já nemám žádné pochybnosti o tom, že Via Carpatia, které v Polsce říkáme S19, Já nespochybnuju, že je předpokladem rychlého rozvoje střední a východní Evropy. Kdyby tato komunikace skutečně byla dokončená, tak by to vedlo k tomu, že by se vyřešilo řada problémů, o kterých jsme tady hovořili a navíc bychom také řadě problémů předešli. Já nechci, aby toto zasedání bylo jenom diskusí o politických argumentech, výměnou politických argumentů mezi poslanci, ale přesto jsem chtěl říci, že v roce 2007 bylo byla v Polsku podepsána dohoda ministrů zahraničí zemí Evropské unie, zemí tedy, které jsou po trase karpatské cesty a podle této dohody se měla tato cesta vybudovat co nejrychleji. Nicméně potom jsme několik let promrhali a jenom abych odpovídal, odpověděl na otázku paní polské kolegyně. Ano, máte pravdu, že mezi Řešovem a Lublinem se už ta cesta staví, a mám za to, že snad bude i dokonce dostavěna, ale co se týče zbytků té cesty od hranice s Litvou přes Bělostok a potom přes Lublin na Slovensko, to je cesta, která byla odložena ad acta a nemá žádnou budoucnost. Mluví se o tom, že bude dokončena v roce 2050, to je v podstatě jako kdyby budoucnost neměla vůbec. Kdyby polská vláda měla politickou vůli, a už budu končit, pane předsedo, aby tuto cíli zapsala mezi sítě TNT během předchozích vyjednávání, tak jsem přesvědčený o tom, že by to bylo v daleko pozdější fázi přípravy a dokonce stavby této cesty. Dostalo se to do doplňkové sítě, nikoli do základní sítě. To je poměrně významná niance. Takže krátce ještě jednou to zopakuji. Kdyby vláda více tlačila na pilu, tak by se to určitě podařilo. Já bych chtěl pouze připomenout, že přednášející měli 6 minut a vy máte prostor na otázky. Eh, není možné tedy eh, hovořit tak dlouho, eh, omezím vás na 3 minuty. Poslední věta. Doufám a jsem velice rád, že si můžeme vyměnit názor na to, co udělat s tím, aby tato budoucí cesta dostala prioritu v Evropském parlamentu a jak se postarat o to, aby vůbec tato cesta mohla být realizována. Děkuji. Děkuji, takže tři minuty, prosím, pro vaše otázky, abychom se všichni dostali ke slavu eh, kolega Marinesku. Tři minuty, ne dvě, se velmi velkorysý, pane předsedo jak eh, to chápu, názvem našeho slyšení je dopravní dostupnost a spojení v členských státech ve středu a východní Evropě. A není to eh, ten eh, transkarpatský prostor. Jde tedy spíše o politiku v oblasti dopravy v Evropě. Tente a to má několik rovin a zpravodajové jsou tady s námi a já se domnívám, že Evropa již mnohé udělala ve prospěch eh, propojení i dostupnosti a to všech regionů v Evropě, včetně východní Evropy. Ale my musíme také něco udělat na základě spolupráce členských států v tomto regionu něco děláme. Sice ne všechno, protože je nedostatek peněz, ale máme politiku soudržnosti, eh, CEF, eh, prostředky pro regionální rozvoj, investiční plán, určité prostředky tu jsou a spoluprací členských států eh, můžeme realizovat projekty, které mohou propojit naše země. Co si o tom myslíte? Co o tom víte? Děkuji a teď má slovo ještě Claudia Tapade. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla začít tím, že řeknu, že tato debata je velmi eh, užitečná a významná. Jsem velmi ráda, že otázka infrastruktury a investicí ve střední a východní Evropě bylo zde zahájeno. Nemáme zde eh, konkrétní návrhy, co se týče investic a na základě programu TNT eh, bychom měli mít také specifický program pro tyto regiony a také tedy konkrétní návrhy eh, pro tyto dopravní osy, tak aby se zlepšilo spojení s východní Evropou. Eh, měli bychom konkrétně tedy hovořit eh, o těchto dostupnostech. Tento problém již byl také zmíněn, když jsme debatovali s paní komisařkou dnes dopoledne. Toto propojení EU směrem ven je velmi důležité. Není to jenom otázka infrastruktur, ale také komerčních eh, ekonomických vztahů. Právě proto eh, potřebujeme konkrétní návrhy a my jako evropští poslanci a zástupci rady bychom měli eh, právě tyto návrhy učinit v našich zemích, abychom vysvětlili, jaké máme eh, koridory propojující střední a východní Evropu, jaké jsou sítě TNT a možnosti propojení s Ruskem, Čínou a dalšími zeměmi. Samozřejmě je to velmi ambiciózní program, ale měli bychom eh, jej realizovat, měli bychom předkládat konkrétní eh, myšlenky eh, na toto propojení. Děkuji vám. Já bych měl otázku spojení s Ruskem a Čínou, to je hezká vize, ale měli bychom se alespoň deset let po rozšíření o východní Evropu snažit eh, zajistit dostupnost v Evropě a teprve potom jít dál. Železniční síť je nedostatečně propojená. Kdo je zodpovědný za toto nedostatečnou dostupnost? A sice členské státy. Žádný projekt v Evropě není realizován, když to členský stát nechce. A mnohé projekty, které my bychom chtěli, a to jsme slyšeli při rozhovoru s členskými státy, že ty eh, to nechtějí. Takže hlavní odpovědnost je na úrovni členských států. Vím, že mnohé se již eh, udělalo, ale vím také, jaké jsou nedostatky. A právě Polsko chtělo 1,2 miliardy eh, eur z železniční dopravy na silniční dopravu. A já přitom znám mnohé projekty, znám jich je 30 nebo 40 a vy jich znáte jistě více, kde bychom mohli investovat v Polsku, aby tato spojení byla zlepšena. A také Ohledně přeshraničního spojení jsme my navrhli, ale neprosadili jsme se ani vůči komisi, ani radě, že to propojení k následující stanici za hranicemi bude podporován, protože to je evropská přidaná hodnota a komise by měla tedy přemýšlet, aby tyto trasy, které byly narušené eh, válkou a poválečným období, by měly být eh, zase propojeny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 Třetí bod, který se mi zdá být důležitý, je to, kde vidíte hlavní úkoly, kde máte veliké deficity a kde bychom my mohli pomoci v eh, pokrytí těchto nedostatků. Potřebujeme zlepšit eh, dopravní a propojení eh, se všemi zeměmi. Takže ještě jednou máte slovo na tři minuty každý. Aha. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se o stručnou odpověď. Má prezentace se soustředovala hlavně na příležitosti. Je pravda, že zde existuje dopad na životní prostředí, ale přesto jsem chtěl ukázat, že přestože existují mnohé příležitosti, tak se musíme podělit o e, příklady osvědčené praxe, tak abychom nezačínali vždy od nuly. V rámci této úmluvy máme strategické projekty, tedy podporujeme jednotlivé země, které realizují tyto projekty. Nejsou to ale jenom vládní projekty, jsou tam také zástupci soukromého sektoru, občanské společnosti, různí odborníci, kteří třeba se vyznají v tom, jak ekologicky stavět mosty, jak eh, integrovat eh, ekologické plány do rozvojových plánů. Takže v této oblasti už se mnohé děje. V tuto chvíli se tedy hlavně snažíme identifikovat příklady osvědčené praxe a použít je jinde, kde máme podobné problémy. A myslím, že to neplatí jenom pro východní Evropu a Karpaty, ale také pro Alpy. Na rakouské straně ale třeba mají velké zkušenosti s ekologickou stavbou infrastruktury, dopravní infrastruktury, bez ohrožení biodiverzity. A myslím si, že karpačtí partneři se můžou od alpských partnerů mnoho naučit. Bylo tam opravdu řada příkladů osvědčené praxe politické, ekologické i jiné. Mám sebou mimochodem tu umluvu, pokud vás to bude zajímat. Co se týče posilování kapacit, tak eh, Karpatská úmluva má být více sektorová. Je tedy potřeba poukázat na návaznost na další odvětví. Naším hlavním kontaktním bodem je Ministerstvo životního prostředí. Nicméně vytvářejí se politické nástroje průřezově. Pokud se jedná o transportní a protokoly, tak je tam pochopitelně zapojeno i Ministerstvo dopravy. V rámci pracovní skupiny i na politické úrovni jsme se snažili vyvážit potřeby rozvoje dopravy a zároveň zachování biodiverzity. Máme zkušenosti v této době, myslíme si, že to jde udělat. Tyto zkušenosti jsme přednesli na politické úrovni a teď je potřeba je realizovat v praxi. Takže doufáme, že budeme i nadále schopni podporovat země v této oblasti. Na poslední stránce prezentace jsem zdůraznil, že je potřeba celou věc navázat na ekologickou infrastrukturu, ke které existuje pracovní skupina strategie a usnesení Evropského parlamentu. Takže jednotlivé zainteresované strany se zabývají tím, jak realizovat ekologickou infrastrukturu. A zase je potřeba, abychom provázali dopravu s nutností zachování biodiverzity a s dalšími oblastmi. Na základě rozhodnutí z ministerské úrovně teď v karpatském regionu se snažíme přispět svým dílem do oblasti ekologické infrastruktury. Děkuji. Jetzt. Děkuji, pan Šlachta. Thank you very much for the... Já vám velice děkuji za otázky, které jste mi položili a je to opravdu velká výzva, abych za tři minuty za tři minuty odpověděl na ty sofistikované otázky, ale pokusím se v prvé řadě, jaký je současný stav věci. Eh, například jsme hovořili z oblasti Řežov, to je 300 kilometrů vzdáleno od Varšavy. Cesta vlakem trvá 6 až 7 hodin. Já sice rád cestuji vlakem, ale ta délka je nepřijatelná. Je třeba k tomu přistupovat inovativně. Tyto oblasti oblasti jsou blízko vnějších hranic. To je jasné a my bychom eh, do toho měli věnovat velké úsilí. A potom tu eh, jsou neexistující propojení. Když se podíváte na hranice mezi Polskem a Slovenskem, eh, tak, tak kvalita spojení je velice špatná nebo neexistující. Je to horská oblast. Dále je třeba mít dobré vztahy s Ukrajinou a je třeba eh, mít eh, lepší přístup k hranicím. Například eh, usilujeme a snažíme se odzkoušet ne šengenský režim s Ruskem. Mohli bychom mít něco takového s Ukrajinou, aby se zlepšila infrastruktura mezi Polskem a Ukrajinou a možná i ve vztahu k jiným zemím. Také bych chtěl říct si, že eh, hustota dopravy eh, není jediným bodem, který je důležitý. Ve východopolských oblastech je nízká hustota dopravy, protože eh, ta spojení mají špatnou kvalitu, proto je tam eh, nízká míra dopravy, ale přesto to jsou důležité součásti. Silnice je hotová, když vede od eh, bodu A do bodu Z. Takže je tu nízká velká dostupnost propojení mezi hlavními eh, městy regionů. A eh, to je třeba zlepšit v zemích, jako je Polsko, Rumunsko nebo i v dalších zemích. Nemůžeme akceptovat takovou eh, délku cestování přes tři hodiny. To není akceptovatelné. Děkuji, děkuji vám a nyní má slovo pan Linkaitis. Děkuji. Děkuji za tyto velice komplikované otázky. Souhlasím s tím, že bychom potřebovali mnoho hodin, abychom diskutovali zejména o důvodech, proč jsou takovéto nedostatky, takovéto mezery mezi východní a e, a severní e, e, Evropou a centrem Evropy. E, já se nedomnívám, že je to nedostatek finančních prostředků, jsou tu i technické nedostatky mezi jednotlivými zeměmi a nedost nedostatky v technické interoperabilitě a také tu jsou eh, nedostatky v uvažování eh, lidí v různých zemích. A chtěl bych se o tom zmínit, zmínit na specifickém příkladu Baltského koridoru síť eh, WhatsApp eh, v roce 1994 se zabývala plánováním a trvalo to téměř 20 let, než se začal tento projekt realizovat. Jak to zde již zaznělo, rozhodující je rozhodnutí národních vlád a národní vlády se na to někdy dívají Eh, na základě svých interních potřeb. Když hovoříme o financování a o podpoře, pak eh, je jasné, že finančních prostředků není nikdy dostatek. A já bych chtěl pochválit politiku programu TNT. Máme alespoň něco, eh, s čím můžeme začít a to bude značným přínosem ke zlepšení dostupnosti našich regionů. Ale co můžeme udělat dál, abychom využili jiných finančních prostředků z jiných částí generální ředitelství Regio má eh, například financování v rámci Interreg pro eh, různé typy spolupráce a já jsem se již o tom zmiňoval. Jsou tu úspěšné příklady eh, různé spolupráce mezi regiony, a kde bylo využit takzvané měkké financování, do doplňkových aktivit, eh, kromě TNT, kromě té páteřní sítě, také na eh, regionální úrovni, na úrovni plánování měst. Organizace VASAP spojuje eh, projektanty z různých úrovní zemí a strategický rámec je hlavním projektem v Pobaltí a zahrnuje velmi mnoho zúčastněných stran, eh, také ze strany měst a regionálních projektů, soukromých podniků, logistických podniků, abychom podpořili to, co již bylo stanoveno v rámci eh, eh, programu ten tý, abychom to dostali i na další úrovně. Děkuji. Děkuji všem mm, kolegyním a kolegům a také účastníkům v předsednictví. A nyní přejdeme k panelu dvě. Prosím pana Pajnu, Ortila a Popova, aby přišli sem dopředu. Thank you.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 so you can make your presentation in English and then the answers, if it is fine for you in, in your I'm language. Sorry, I am Malay Nehru speak. Ja, dann kämen wir zu dem zweiten. Takže se dostáváme k panelu dvě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 problém rozvoje dopravní infrastruktury a nedostatečné přeshraniční spojení, předloženo z hlediska regionu a občanské společnosti. Samozřejmě, že zde jsou určité duplicity, ale jsem velmi rád, že máme tři experty, kteří budou přednášet. Nejdříve dávám slovo panu Pajnovi, který je předsedou z regionu Hajdu Bihar, který bude hovořit o rozvoji přeshraničních propojení a projektu. Prosím, máte slovo. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság! Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehet. Vážení poslanci, děkuji vám za pozvání. Výbor Hajdu Bihar je třetí největší region v Maďarsku a je to vlastně malý region ve srovnání s tím, co bylo eh, představováno do posud. Ale přesto bychom chtěli eh, předat určité informace eh, o tom, za jakým účelem vydáváme prostředky daňových poplatníků v tomto období do roku 2020. V posledních letech byly eh, modernizovány mm, dálnice eh, k M35, což velmi podpořilo rozvoj eh, těchto regionů a na základě Eh, modernizace letiště v Debrecenu jsme také zlepšili eh, možnost ekonomického, ekonomického vývoje. Eh, výhody a nevýhody polohy u hranic se eh, u nás mm, projevují zcela jasně. Sice jsme ve střední Evropě, ale přesto se blížíme k východní eh, vnější hranici Evropské unie. Eh, zde vidíme infrastrukturu naší země je zde severní, severo-jižní spojení a západo-východní. Debrecen a e, náš region Hajdu Bihar jsou e, určitým uzlem. E, dálnice do Vášároše je ukončena a máme zde také 35, tedy připojení k dálnici, která vede až do Debrecenu. A máme zde také vysokorychlostní železniční propojení, eh, železniční propojení, které je využíváno pro rychlost 160 km. Co se týče infrastruktury, tak můžeme říci, že díky bohu je Debrecen a náš region zapojen do evropské silniční sítě. A máme zde také eh, Bihar Kerestež jako hraniční eh, přechod a dále také letiště jako logistický velkou základnu v Debrecenu. Dále jsou zde menší uzle a hraniční přechody pro osobní dopravu a dopravu železniční. Přesto však je kapacita dopravních propojení mezi Rumunskem a naším regionem nízká. V roce 2007 a 2013 Eh, byly realizovány velké infrastrukturní stavby, eh, především tedy eh, dálnice a z operačních programů jsme také získali podporu pro modernizaci silnic pro těžké nákladní automobily. Dále také Eh, silnice 5 a 4 byly modernizovány. Tolik k plánům eh, na léta do roku 2020. A můžeme říci, že eh, konečně tedy na závěr tohoto období budou všechny hraniční přechody propojené silniční dálnicí. Eh, až k rumunským hranicím. Zatím tomu tak nebylo a také eh, po ukrajinské hranice. Zde budeme mít tedy dálniční napojení. Eh, bohužel zde na této folii nevidíme to, co bylo také ještě provedeno, a sice je to také modernizace národní eh, pozemní silnice 4, sice to není dálnice, ale je to rychlostní silnice, eh, která jde až do Pyšpeku a Nodáně. Několik eh, infrastrukturních staveb bylo realizováno také díky evropským prostředkům. Jak již bylo řečeno, eh, máme hranici s Rumunskem, zelená je hranice a hraniční přechody a v období do roku 2020 bude modernizováno ještě několik dalších eh, hraničních přechodů a to v rámci Německo-Maďarské maďarských dohod o silniční dopravě. V létě tohoto roku eh, maďarská a rumunská vláda podepsali dohodu o tom, že města eh, podél v pohraničí, eh, která nebyla propojena přes hranici, eh, toto propojení získají. A jde o ta spojení, která byla narušena druhou světovou válkou a potom obdobím po válce. Proto také tyto pohraniční oblasti nebyly také vyvíjeny. Děkuji vám a dále má slovo pan Ortil, který vede pod Karpatskou oblast v Polsku, bude hovořit o eh, dopadu na přeshraniční eh, dopravu. Prosím, máte slovo. Děkuji bardzo, paní Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, Myslím si, že velmi důležitým prvkem sociálního hospodářského rozvoje je optimalizace hospodářských a sociálních vztahů severojižně. Týká se to i naší země. Chtěl jsem jenom říci, že by měla probíhat politická diskuse o tom, jestli se tímto směrem vydáme nebo ne. To je jedna věc. Druhá věc je potom konkrétní obsah eh, tohoto rozvoje v našem regionu a jinde. Když se podíváte na tuto mapu, tak uvidíte onu cestu zmíněnou S19, která prochází východní částí Polska, Slovenska, Maďarska. A musím říci, že to jsou regiony, které jsou u nás nejslabší, nejenom v Evropě, ale i v našich zemích. Takže tato osa je pro rozvoj těchto regionů nesmírně důležitá. Protože v cestě jejich rozvoji stojí hlavně Karpaty. Chceme je předejít, pře, obejít, chceme je nějakým způsobem překonat, ale bez toho, aniž bychom je ekologicky zničili. Tak to tedy vypadá část té karpatské cesty u nás. Je to zhruba 700 kilometrů, z nich je hotových zhruba 50, tedy dnes jenom. Takže zatím celá práce teprve začíná. A navíc to jsou části, které jsou přerušené, takže to tam vypadá jako děravý sír, ta cesta. těch 50 kilometrů ze sedmi se to opravdu není hodně. Ale v každém případě my chceme otevřít cestu do podkarpatského kraje, ale chceme také otevřít v podstatě celou tuto východní oblast Polska. Uvědomujeme si, jak obrovská finanční výzva tato komunikace je. Ta část, kterou vidíte vybarvenou zeleně, ta už, na té už se pracuje, ale ty spodní části, to je teprve hudba budoucnosti. Nicméně tato komunikace je potřeba, abychom otevřeli celou východní část Polska, ale také je to potřeba k tomu, aby se ulevilo našemu eh, regionálnímu centru, které je velmi znečištěné a velmi zacpané co se dopravy týče. Střednědobě je tam obrovská hustota. Očekává se, že e, v tuto chvíli je to nějakých 18 tisíc vozidel za den, takže to poroste až na 30 tisíc. Z toho to pochopitelně bude vyplývat nejenom znečištění ovzduší, ale také obrovský hluk. který v tu chvíli v zastavěném terénu v pásu 100 metrů překračuje normu. Takže tam není znečištění jenom životního prostředí, ale také znečištění hlukem. Ta první část by měla být realizována z operačního programu Infrastruktura a životní prostředí. A ta druhá a ty další části by se měly financovat z našeho programu Východní Polsko, také z regionálního programu. Kromě toho také nástroj pro propojení Evropy by mohl být určitým zdrojem financí. Takový vzor skládání finančních prostředků z různých zdrojů. Navíc máme k tomu zvláštní národní rozvojový program, který by se na to dal napojit. A myslíme si, že takovéto spolufinancování nebo několik zdrojů financování bude určitě výhodné. Ty modré části, eh, to jsou různé příležitosti investiční, třeba i ekologické, které se v podstatě objeví, jakmile ta oblast bude dopravně dostupná. A pokud se využijí, tak to ještě dále posílí tuto část polského území a našeho kraje. To je model podkarpatský, který zatím používáme v Polsku, ale možná by byl využitelný i v jiných zemích, které leží podél této karpatské cesty. Velmi nám na úspěchu tohoto projektu záleží a doufáme, že se nám podaří udržet i synergický efekt. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám moc krát. A dalším řečníkem je pan Popov ze CE Bankwatch Network. Bude hovořit eh, o environmentálních a sociálních dopadech eh, přeshraničního dopravního projektu. Eh, e děkuji mnohokrát za pozornost, děkuji také za, vaši, za vaše pozvání. Síť CEE Bankwatch je vlastně sítí organizací, které se zasazují nejenom o životní prostředí, ale také o to, jak se veřejné prostředky vynakládají v projektech, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí. Naše organizace se soustředuje na nové operační programy, které budou, nebo které platí pro léta 2014 až 2020. Většina z nás se účastnila pracovních skupin při přípravě programů pro toto programovací období, a na základě těchto zkušeností jsme se s vámi chtěli o pár věcí podělit. Já si uvědomuji, že ty programy ještě nejsou úplně hotové, ale v každém případě minimálně pár předběžných připomínek určitě můžeme zmínit. Takže. Když se podíváte na kruhový diagram na levé straně, tak ten se týká dopravních investic mezi lety 2007 a 2013, s tím, že kruhový diagram na pravé straně se zabývá obdobím 2014 až 2020. Přestože došlo k zásadním změnám evropské dopravní politiky a politiky životního prostředí, a přestože byla vydána Bílá kniha k dopravě v roce 2011, co se financí týče, tak zatím žádným velkým změnám nedošlo. K podobnému závěru můžeme dojít, i když si ty údaje rozdělíme zemi po zemi. Železniční doprava je jednou z priorit až do roku 2020. To bylo deklarováno. Ale stále většina členských států v našem regionu investuje hlavně do silnic a do silniční dopravy. Snad jedině s výjimkou Maďarska. V Maďarsku ten podíl je trochu vyváženější. Když jsem si vyslechl vaše prezentace zatím, tak jsem měl pocit, že když se podíváme na to, jak se vytváří evropská politika v Evropské komisi a v Evropském parlamentu a potom na to, co probíhá v reálném světě, tak to jsou dvě trochu různé věci. Máme politiky, které si získají většinovou podporu, ale potom najednou narazíme na vnitrostátní politiku, a rozdělování prostředků na vnitrostátní úrovni a tam to najednou vypadá, že ty, že ty priority jsou jiné. Na základě mnohaleté práce v oblasti dopravy jsme tedy přišli s určitými závěry a s určitými doporučeními. Když se podíváme na stávající situaci a když se podíváme na investice navržené pro období 2014 až 2020, tak shledáváme, že úplně neodpovídají stávající dopravní a ekologické politice Evropské unie. Investice naplánované do roku 2020 navíc nepovedou k žádné zásadní změně dopravních systémů v regionech. Kromě toho jsme také svědky svědky systematického porušování legislativy o ochraně životního prostředí, narušování chráněných oblastí a nedodržování zásady hlavního veřejného zájmu. U nás je to třeba Krasnogorč, v jiných zemích to budou jiné přírodní zóny, ale k tomu se můžeme dostat konkrétně během diskuse. Pro tuto chvíli to vypadá, že vlády jednotlivých zemí se sice seznámí s hodnocením dopadu, ale potom ho dostatečně nezohlední při plánování samotných projektů. Na dopravní systémy se řada zemí nedívá nijak systémově, spíše to rozděluje do jednotlivých sektorů, železniční, silniční letecké dopravy a následně to není řádně naplánováno a následně se řádně nevyužívají, nevyčerpávají investice. Velké projekty se často dopředu naplánují v ministerských kancelářích a ani veřejnost, ani žádná jiná zainteresovaná strana se k tomu nemůže vyjádřit a nemůže to nějak ovlivnit. Ja, vielen Dank. Moc krát vám děkuji. Tímto zahajuji debatu. Kdo má, prosím, otázky nebo komentáře? Prosím. předsedo, a děkuji také eh, všem panelistům za, za příspěvky. Eh, já obecně jednu poznámku, samozřejmě, že za eh, zemi, která se nachází ve střední Evropě, považuji i Českou republiku, takže mě může jen mrzet, že se tady nemůžeme pobavit i o některých problémech napojení České republiky, eh, ale v každém případě si myslím, že některé z těch záležitostí lze, lze zobecnit. Eh, považuji tuto debatu za velice důležitou i z toho důvodu, že jsme se jako Evropský parlament vyjadřovali k bílé knize o dopravě e, mimo jiné v tom smyslu že je nutné vyrovnávání rozdílů v úrovni dopravní infrastruktury e, mezi různými členskými státy a e, vzhledem tedy k jakémusi k potřebám koheze a socioekonomickému rozvoji jednotlivých regionů. Eh, myslím si, že eh, tak, jak mluvil pan předseda eh, Kramer, je skutečně důležité se zaměřit na přeshraniční spojení. V případě České republiky Česká republika má pořád mizerné spojení s Německem, zejména pokud se týká železnice, ale jde třeba i o spojení na východ země. Česká republika, Slovensko a to nebylo rozděleno kdysi dávno železnou oponou, byli jsme jeden stát a i tady si myslím, že to, spojení je velmi, špatné eh, s výrazným dopadem na nejslabší regiony eh, této země a proto si myslím, že hlas regionů eh, je velmi důležitý, protože to jsou ti advokáti opravdu rovnoměrného investování do dopravní infrastruktury v těch respektivních členských státech. Eh, myslím si že eh, asi mohu potvrdit eh, to o čem tady byla řeč že nejde pouze o finance ale nejde pouze o politickou vůli eh, u členských států investovat tímto, tímto směrem eh, ale mm, jde taky o realizaci nebo samotnou přípravu těch dopravních staveb eh, která je často velice, velice problematická a vidíme obrovské pnutí aspoň tedy v poslední době a mohu to do, dokladovat na některých případech konkrétních dopravních staveb mezi různými organizacemi eh, environmentálními zastupujícími občanskou společnost eh, a mezi těmi eh, predefinovanými projekty a konec konců i mezi, mezi orgány veřejné správy. takže to je moje možná poznámka v reakci na tu poslední prezentaci kde toto skutečně můžu, můžu potvrdit a ještě jednou děkuji za debatu. Děkuji. André Deli jako další. Děkuji vám. Domnívám se, že je zbytečné zdůrazňovat, jakou úlohu mají regiony. Je to opravdu důležitá úloha v přeshraniční dopravě. A myslím si, jsem velice rád, že zde dnes můžeme přivítat zástupce regionu. Musíme také dávat pozor na regiony. A tyto regiony musí mít možnost včas plánovat, informovat a musíme jim proto vytvořit podmínky. Z těch prezentací vyplynulo, že existuje několik projektů projektů financovaných z Evropského nástroje pro propojení Evropy. Předfinancování již bylo zajištěno a jak jsme dnes diskutovali s paní komisařkou, vyplynulo z diskuze, že počítáme s tím, že budou odpočty od prostředků nástroje CEF a Někdy jde o kvalitu projektu, jde o vytvoření nových pracovních příležitostí, o růst a já se domnívám, že je třeba předkládat vysoce kvalitní projekty vynakládá se eh, velmi mnoho peněz, práce, financí do těchto projektů. Jejich příprava stojí hodně peněz a času, proto je zapotřebí poskytnout regionům v této obtížné fázi také podpory v té fázi existence nového finančního mechanismu a je důležité, abychom se ubírali novými cestami. A v našem výboru bychom měli eh, dbát na to, aby se těmto regionům dostalo pomoci ze strany komise, ale je třeba, aby se předkládaly vysoce kvalitní projekty. Děkuji vám, děkuji. Elizabet Lukaševská. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za všechny prezentace. Ukázalo se z nich, ukázalo se z nich, jak velice důležitá je iniciativa z místní úrovně. V těchto krajích je nejvíce vidět potřeba investic. A je potřeba najít ten nejlepší způsob eh, jak umožnit rozvoj těchto odlehlých regionů a malých obcí v nich. Takže myslím, že to navázalo na to, co říkal pan profesor Šlachta, jak důležité jsou iniciativy na místní úrovni. A jsem velice ráda, že hejtman našeho kraje ukázal příklad té finanční montáže financování S19. Máme tedy operační program infrastruktura, a, a životní prostředí, potom máme ten kontrakt e, regionu a různé další zdroje. A někteří z vás říkali, že největším problémem realizace velkých investičních prostřed, projektů jsou prostředky. Takže já jsem velice ráda, že jste říkal, pane Hitmane, že s tím problém nebude, že finanční montáž je připravená a doufám, že i ostatní kraje, kterými, které protíná tato karpatská cesta, si zvolí podobný postup a že následně ta cesta bude rychle realizována. Děkuji. Kolega Konc. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také účastníkům na pódiu za konkrétní analýzy situace a za popis eh, otázky podkarpatského regionu v Polsku a také o rozvoji dopravních os směrem k Pobeltí. Chci se však zeptat, pro všech deset koridorů, které jsme v posledním období stanovili, měli koordinátora který s příslušnými vládami a ministry dopravy projednali, eh, jak vytyčení trasy, eh, tak jednotlivé práce a také to pak projednali na regionální úrovni a tak byly stanoveny prioritní trasy. To znamená, že dopravní hodnota určité dopravní osy je vždy velká jen tak, jaká je její možnost zátěže. A toto je zase předpokladem pro to, aby na příkladě koridoru Ateny Konstance směrem k Baltskému moři bylo možné také vaší S9 vybudovat a spojit jako spojení od Středozemního moře k Baltickému moři. Eh, co se týče nástroje CEF, zde máme určitý objem prostředků pro dopravu. Pan Kramer ví, že jsme o tom hodně diskutovali a máme také 11 miliard z fondu pro soudržnost. A řekli jsme, že chceme, že tyto přeshraniční projekty musí být zahájeny. E, takže 24 miliard euro máme celkem. Paní komisařka dnes ještě jednou sdělila a ujistila nás, že díky všem pákám, které nabídne investiční program nové komise, bude možné využít určité prostředky pro sektor dopravy a že budeme mít nejenom těch 24 miliard, ale snad i více. To bylo velmi důležité sdělení, protože když chceme rozvíjet ekonomiku a když chceme mít růst a zaměstnanost, tak musíme vytvořit také dopravní infrastrukturu, aby ty eh, průmyslové oblasti byly propojené a mohly zajistit odbyt svých eh, výrobků. To se týká nejenom východní a střední Evropy, ale také všeobecně Eh, investování do dopravní eh, infrastruktury. To jsou prostředky eh, FK a jsou k dispozici právě vašim zemím. Vidíme, že železná opona nás rozdělovaly, ale oblasti cíle 1 na naší straně. Já jsem z východního Německa, vím, jak to bylo obtížné nejdříve vybudovat právě dopravní infrastrukturu. Takže tato koordinace je velmi důležitá a proto se ptám ještě jednou. Máte kontakty s koordinátory a také s ministry i regionálními eh, orgány kde se stanovují eh, eh, také priority. Eh, kolega Tomáš Poreba. Very briefly, I promise. Budu opravdu stručný, slibuji. prvé řadě bych chtěl poděkovat za vaše zajímavé prezentace a chtěl bych pánům položit několik otázek. Pane Zoltáne Pajino, jak se díváte na možnost společného propojení v souvislosti s karpatskou strategií? O tom dnes eh, v parlamentu hovoříme. Ta Via Carpatia by se mohla stát páteří takovéto strategie. Jaký postoj k tomu zastáváte? A potom mám ještě otázku na pana Popova. Hovořil jste o ekologických aspektech. Jaké jsou jejich dopady? Měly nějaké dopady na rozhodnutí Evropské komise při stanovování dopravních priorit pro EU? Tedy otázky životního prostředí, ekologické aspekty, nebo řeknu to jinak, byly to rozhodující faktory při rozhodování. A dále se zde velice mnoho hovořilo o myšlence komunikace S19 e v via a Chtěl bych poprosit o to, abyste nadále přesvědčovali polskou vládu o této myšlence. Nejde opravdu jenom o to, aby byly zajištěny prostředky pro propojení v Evropě nové Investice také vzhledem k Junkrovu plánu. Tady jsou různé prostředky, ale pokud k tomu bude polská vláda vážně přistupovat, tak pak bude možné využít různých prostředků. Zmíňte se o tom, prosím, až budete jednat s různými ministerství. Já jsem poslední na seznamu a ty první dvě eh, přednášky mě poněkud překvapily, protože se to týkalo jenom silniční dopravy. Proč nemyslíme trochu dále? Je možné rozšířit silniční dopravu, ale je možné také eh, kvůli jejich propustnosti dopravu snížit. Uvedu vám příklad. Eh, když byla sanována trasa v Německu mezi eh, Metmanem, tak eh, místo 50 to bylo najednou 23 eh, tisíc vozidel. A když jsme se zeptali měst, které trpí dopravou eh, výfukovými plyny a hlučností, to je pravda, ale jak ty kolony zrušíme, postavíme více silnic nebo budeme vsázet na veřejnou eh, dopravu, protože je účinnější a rychlejší. Eh, někdejší primátor Mnichova Hans Jochen Vogel kdysi řekl, auto vraždí naše městy, města a kdo e, seje silnice, e, sklidí dopravu. My nechceme snížit dopravu, ale zajistit mobilitu. E, když budete vsázet na automobilitu, můžeme vám ukázat tisíce příkladů, jak to fungovalo, ale mnoha města se nyní ubývají jinou cestou. A co se týče finanční efektivity, mohu vám také uvést příklady z Německa. Byly postaveny komunikace, aby byl zajištěn jeden přístup na, eh, svých, do východního Německa, ale tam jede jedno auto za hodinu. Eh, takže to sebou nenese tu ekonomickou velkou eh, sílu, kterou si představujeme. To je třeba také zohlednit. A poslední příspěvek, když se podíváme, jaké jsou cíle EU a jak se investuje, tak je tady obrovský rozdíl. Provedli jsme analýzu. 60% se vynakládá do silniční dopravy, pouze 20 do eh, železniční a 0,5 eh, do infrastruktury pro cyklisty. Maďarsko je vzorem, co se týče železniční dopravy a dálkové dopravy Eh, to je mnohem eh, větší procento, než je evropský eh, průměr. To hraje velkou roli. Když investujeme do silniční dopravy, nemůžeme se divit, že nesplňujeme cíle životního prostředí, ale chceme splnit klimatické cíle. Jak se o tom uvažuje i v Polsku, poté co všechny frakce v tomto výboru zamítli, že se 1,2 miliard eh, převede z železnic do rozvoje silniční dopravy. A eh, my jsme viděli, že průměrná rychlost u některých komunikací je 50. Není to důležitější než dálniční projekt dlouhý 700 kilometrů a e, v posledních deseti letech se jich postavilo jenom 50 kilometrů. To budeme na dokončení potřebovat 30 e, nebo 50 let. To by mě zajímalo. A teď máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že jsme měli opravdu velmi málo času a já jsem se nemohl zmínit o tom, že v Maďarsku rozvíjíme Eh, železniční dopravu. Pět miliard vynaložíme v této oblasti eh, v letech 2016 až 2020. Hovořil jsem o různých regionech. Eh, propojení mezi Budapeští a Myškolcem se má posílit a máme ještě další nápady na kterých se pracuje posílení i s Rumunskem, zajištění přeshraniční dopravy a také předměstkou dopravu bychom chtěli eh, rozvíjet. Už jsme eh, vytvořili studii proveditelnosti pro Debrecen s využití prostředků Evropské unie a eh, chtěli bychom propojit zásadní kapacity a tak bude silniční doprava konkurenceschopná do roku 2020 Vytvoříme intermodální centrum v Debrecenu v hodnotě 500 milionů eur. Chceme tak snížit nutný čas pro cestování v tomto regionu při přesunu z jednoho místa do druhého. A je také důležité, aby byla dostupná administrativní eh, centra a já bych nechtěl ani rozlišovat mezi silniční a železniční dopravou. Co se týče našeho kraje, pak se domnívám, že jsme připravili velice dobrou cyklistickou síť, ale jsou tu i další možnosti. K otázce pana kolegy je to strategický cíl, tato fáze rozvoje Karpat pokračuje od Baltského moře na jih Evropy silnice M34 by se měla dále rozšiřovat. Myškolc, Kašau, to jsou také velice, Košice, to jsou velmi důležité body propojení s Rumunskem a Slovenskem a já se domnívám, že uděláme velké kroky do roku 2020. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně. Já začnu s otázkami, které byly položeny. Eh, ta krátká doba, která je k dispozici, je takto debata skutečně výzvou. Infrastruktura v silniční dopravě a investice do železnic. To jsou otázky eh, ve, týkající se bývalého finančního období a my jsme skutečně dali k dispozici nejvíce prostředků pro železniční dopravu. Evropy. U nás je dosti málo využívána železnice a následně tedy tato trasa je taková zabezpečující. Myslím, že bychom neměli zapomínat na to, že se snažíme takto přilákat eh, investory, že jich nemáme dost, ale že k tomu potřebujeme nejenom fyzickou infrastrukturu, ale také vysokorychlostní internet. Hovořili jsme tady o východním Polsku, tam bydlí čtvrtina Poláků, je tam velký potenciál a ta rozvojová osa by měla posílit tento potenciál. A to nejenom pro východní, Evropu, východní Polsko, ale pro celou východní Evropu. To je přece hranice východní Evropy. Spoza té hranice se na nás dívají. Tady máme dvě různé cesty, jedna bolštinská, druhá pasterská, které zatím nemůžou úplně fungovat. Ano, může tam probíhat turistika, ale to k rozvoji hospodářství nestačí. A nesmíme ani zapomínat na životní prostředí. Když se podíváme na Českou republiku, tak já si myslím, že Česko se může napojovat na tuto infrastrukturu, protože tady hovoříme o síti, nemluvíme tady jenom o jednom, a, o jedné kmenové části této sítě. Teď, co se týče iniciativy týkající se finanční montáže. Ta finanční montáž je pozitivní, ale stále chybí ještě dvě miliardy, čili to není úplně dotažené. Je potřeba vyslat určitý signál, je potřeba dojednat územní kontrakt v naší zemi a to může dotáhnout tu finanční montáž, o které jsme hovořili a na kterou spoléháme. Regiony to chtějí, protože v tom vidí určitý potenciál, protože ví, že to může ukončit sociální a hospodářskou izolovanost tohoto regionu. Tato diskuse byla důležitá, určitě to přispěje k další práci na těchto projektech a snad to bude mít také určitý efekt na rozvoj, až budeme mít tyto projekty hotové. Dank. Děkuji vám a ještě pan Popov. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, nejprve se pokusím reagovat na otázku, která byla položena přímo mně. Hovořili jsme o ekologických aspektech, které jsou zapracovány do jak evropské, tak vnitrostátní právní úpravy. Operační programy ku příkladu obsahují strategické hodnocení, ale také hodnocení dopadu na životní prostředí. Takže Tady jde o to, že hodnocení dopadů provádějí vlády členských států, ale často se stává, že do značné míry nechápou eh, celý tento postup. U rozvoje dopravy je vždy klíčovým krokem výběr jednotlivých alternativ a velmi často k tomuto vůbec nedojde. Vypadá to tak, že prostě řeknou, ano, my jsme se rozhodli vystavět eh, tuto konkrétní dálnici nebo tuto konkrétní železniční trať. Dojde k ničení životního prostředí. Evropská komise vyžaduje hodnocení dopadu, ale to hodnocení dopadu často přijde velmi pozdě. a následně, pokud se přijmou nějaké kroky, které by vedly k menšímu poškozování životního prostředí, tak často na ty kroky už je potom pozdě. Teď, si, co se týče koridoru a TNT, tak mám pocit, že tyto koridory jsou v podstatě strašně drahé čáry na mapě. Že nikdy nedošlo ke strategickému hodnocení životního, dopadu na životního prostředí, že nebyly pořádně finančně proanalizovány a v podstatě nám není úplně jasné, o co u nich jde a těžko se vypočítá, jestli jsou předražené. Potom položil otázku pan Kramer. Týkala se každodenních voleb, které činíme při, a rozhodnutí, které činíme při vytváření dopravního systému. Dnešní rozhodnutí budou mít dopad na děti, na naše děti, které budou žít za 20, za 30 let. Takže si musíme dát velký pozor, když přijímáme takováto rozhodnutí. Například eh, čtvrtý transevropský koridor Hamburg-Soluň, ten prochází Bulharskem. Je to koridor, který se využívá i pro nákladní dopravu. Ta železniční část u nás není adekvátní pro nákladní dopravu. Ona není úplně adekvátní ani pro osobní dopravu, ale to je druhá věc. V řadě případů se tam hovoří o kolech, jakožto eh, o dopravním prostředku. Ve městech se na ně dívají jako na určité hobby, ale u nás třeba není to úplně součástí mentality, ty cyklistické stezky a podobně. Já, vielen Dank. Děkuji moc krát, děkuji za vaše otázky a odpovědi. Děkuji také za prezentace. Eh, rádi můžete naslouchat debatě v třetím panelu. Zatím tedy děkuji. Thank you very much. Thank you. co? Takže se dostáváme k třetímu panelu, který se zabývá významem dopravní infrastruktury pro socioekonomický rozvoj, eh, udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost. Prvním řečníkem je pan Janoš Vinč z Evropské federace osobní dopravy, bude hovořit o perspektivách osobní dopravy na eh, propojení eh, centrálních a východních eh, evropských zemí. Uh, uh, Dovolte, abych nejprve poděkoval panu předsedovi a sekretariátu tohoto výboru. Prosím, můžete se sklidnit. Není to zrovna zdvořilé vůči našemu panelistovi. Chtěl bych hovořit z pohledu cestujících o konektivitě střední a východní Evropy. A týká se to zejména přes hraničních spojení. Evropská federace je celoevropská zastřešující organizace cestujících osobní dopravy. Máme prezentaci v Evropě od roku 2007. Jsme pravidelně požadovali, eh, požadovali zprávy v rámci eh, cest bez hranic a týkalo se to propojenosti mezi jednotlivými eh, členskými zeměmi EU od přistoupení východo- a středoevropských států do EU a do šengenského prostoru eh, bylo najednou velmi snadné překročit hranice, pokud jste cestovali automobilem nebo šli pěšky nebo jeli na kole přes hranice, ale pokud chcete využít veřejné dopravy, eh, potom překročení hranic se nezjednodušilo mezi evropskými zeměmi. A já vám ještě ukážu, že v mnoha případech se situace dokonce zhoršila. Jaké jsou obecné požadavky z pohledu cestujících uživatelů při překračování hranic? Jsou to stejné požadavky jako na jak jakékoliv spoje veřejné dopravy, integrace jízdních řádů, eh, je, týká se to propojení hlavních eh, měst po obou stranách hranice. Ceny by neměly být eh, vyšší pro mezinárodní přepravu ve srovnání s domácí přepravou dopravou a měla by být e, zajištěna hladká doprava. Ale skutečnost bohužel je naprosto odlišná od ideálních představ. E, typické hranice v regionu východní střední Evropy poskytují jenom málo služeb. Tady máme jenom tři příklady těchto regionů. Eh, eh, skytují se dva, eh, tři, maximálně pět typů služeb a služby tedy v pravidelných intervalech. Dále tvorba cen tato mapa by vám měla být známá, protože pocházím ze stejného regionu jako pan Pajna. Pokud chcete cestovat 30 kilometrů uvnitř Maďarska, stojí to několik e, málo eur. Pokud jste v důchodu nebo studentem a, nebo máte nějakou jinou slevu, tak to pořídíte za poloviční cenu. Eh, srovnatelné ceny platí v Rumunsku, možná jsou i trochu nižší. Pokud však chcete chcete cestovat několik kilometrů mezi železničními stanicemi na druhé straně hranice, poskytují se žádné slevy a e, ceny pro dospělé, ceny jízdného pro dospělé jsou téměř desetinásobek e, ceny jízdného na vnitrostátních linkách. To tedy znamená, že toto propojení eh, je bezvýznamné a nepropojuje region, odkud pocházím. Obdobné rozdíly ve výši jízdného existují všude v Evropě. Je také velice smutné, že situace se u mnohých propojení vlastně zhoršila po eh, rozšíření Evropské unie a po přistoupení některých členských států do šengenského prostoru. Jenom eh, několik dobrých příkladů můžeme uvést. A já bych chtěl stručně hovořit o propojení mezi Rakouskem a Maďarskem, Rakouskem a Slovenskem v oblasti Vídně, protože to je velmi dobrý příklad z hlediska ceny jízdného, jízdních řádů, i za integrování služeb. To funguje velice dobře v tomto regionu a chtěl bych také krátce pohovořit o e, přeshraničním spojení Slovinska a Maďarska. Tuto strukturu e, vybudala Evropská unie a navzdory tomuto eh, zlepšení. Eh, je to jenom srovnatelné s ostatními částmi regionu. Závěrem bych chtěl eh, říci, že regionální služby by se měly koordinovat na obou stranách hranice pod podpora eh, nebo eh, subvence místního jízdného by se měla rozšířit i na přezraniční jízdné. A v případě rozvoje infrastruktury z evropských prostředků eh, se nemají vynakládat prostředky jenom na budování infrastruktury, ale i na služby, protože Prostředky věnované do infrastruktury jsou bez služeb pouhým plítváním peněz, protože e, tyto země mají těsné e, kontakty. Bylo by velmi užitečné zlepšit jejich propojení. Já vám děkuji a zprávu naleznete na naší webové stránce. Děkuji vám. A dále vystoupí Katrin Obst, ředitelka eh, Evropské federace eh, vnitrozemských přístavů. Bude hovořit o eh, socioekonomické rozvoji, tedy o udržitelném růstu a konkurenceschopnosti. Máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát za pozvání. Zastupuji Evropskou federaci vnitrozemních přístavů která představuje zhruba 200 vnitrozemských přístavů z celé Evropy. Tyto přístavy vypadají zhruba takto. Vidíte tedy vodní tok, uprostřed vidíte železniční a silniční komunikaci a zatím vidíte průmyslové podniky, které se usazují přímo tohoto přístavu, protože potřebují výhodné dopravní spojení. Vnitrozemské přístavy tedy sehrávají mnoho rolí. Za prvé jsou to multimodální huby na sítích TNT, které propojují moře s pozemskou dopravou, jsou jakousi branou k mořským přístavům. Řada měst využívá takovéto vodní cesty i k jejich logistice, ale také přinášejí velký přínos místní ekonomice prostřednictvím malých i velkých firm, včetně Volkswagenu. Takovéto firmy používají různé dopravní prostředky, nejenom a, tedy a, nejenom vodu. Například tady máme a, velký mlín, tam se dováží zrno po kanálu a pak se mouka rozváží vlakem. Takovéto přístavy musí být tedy schopny sehrávat pozitivní roli v eh, ekonomice místní a znamená to, že musí být propojeny na všechny další dopravní prostředky. Také musí být, mít dobrou infrastrukturu, a řádnou administrativu a řádné eh, využívání eh, půdy. U Dunaje to asi není úplně ideální zatím. Tady máme propojení z Rotterdamu do Konstanci, tedy Rhein Majna Dunaj. Má to velký potenciál, ale když se podíváme na Dunaj, tak tam vidíme, že tam pořád máme poměrně nižší provoz než po Rýně. Kolegové z Prodanut mě umožnili použít tento diapozitiv, který ukazuje, jak to vypadá se zisky. Problém u Dunaje je, že eh, dno je štěrkové a hodně se posouvá, takže pokud chcete, aby eh, to bylo splavné, tak je potřeba odstraňovat nerovnosti na dně řeky a je pravda, že někteří partneři to nedělají tak často, jako slíbili. Když tam máte málo vody, tak to znamená, že nemůžete tu loď naložit tolik nákladem, což vám snižuje marži a tady třeba vidíte, že na 2 metrech 50 máte slušný zisk, ale pokud ta voda klesne na 2, 2 metry, tak už jste v mínusu. V rámci evropské strategie k Dunajskému, u Dunajského regionu máme vytvořen plán údržby, který vypadá trochu strašidelně, protože vlastně všechny tečky, které tady vidíte, jsou místa, kde je potřeba něco udělat. Takže vypadá to dost příšerně, ale když se podíváte na čísla, která zatím stojí, tak uvidíte, že to zase není tak strašné, protože například 85 milionů by stačilo na to, aby po celém Dunaji byla splatnost po dvou, na eh, hloubce 2,50 metry 50 a potom potřebujete zhruba 8 milionů euro ročně na údržbu tohoto systému. Když to srovnáte s infrastrukturními investicemi Eh, do ostatních druhů dopravy, tak uvidíte, že to je opravdu málo. Evropská komise navíc řekla, že by byla ochotna tento projekt finančně podporovat. Nám jako sektoru se to velmi líbí. Žádali jsme ministry, aby to podpořili. Zítra proběhne rada dopravy, takže doufáme, že se objeví závěry rady, které tento plán schválí a posunou ho ještě dále, tak aby bylo možné udržet splatnost Dunaje prostřednictvím hloubky, která, je dostatečně, která vede k dostatečným ziskům. Děkujte z mé strany asi všechno. Také děkuji. Dalším řečníkem je eh, Laslo Mozači, eh, je před předsedou eh, Hongrailu a představuje logistický sektor a jeho pohled na infrastrukturu v členských státech střední a východní Evropy. Prosím, máte slovo. Mikrofon. Sorry. Thank you, Mr. Chairman. Omlouvám se, děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání na toto slyšení a také děkuji za možnost vystoupit zde v parlamentu a informovat o problémech železniční dopravy ve východní a střední Evropě a o možných řešeních. Minulý týden jsme uspořádali konferenci v Budapešti o možnostech řešení železničních problému v tomto regionu a e, hovořit o tom, jak je řešit, protože doprava je regulována a trh je otevřený vůči konkurenci, ale můžeme skonstatovat, že v východní a střední Evropě můžeme identifikovat jiné problémy, které nejsou případné pro dalších 15 členských států. Abyste si udělali obrázek, podívejte se na tuto lokomotivu. Bylo to eh, vyfoceno při eh, slavnostním otevření eh, dráhy a připomínalo to 25. výročí a poté, co se otevřela železná opona blízkosti Šopronu. Pan Olivier Onidy, ředitel, nám poslal poselství, školství. Nyní je třeba odstranit železnou oponu a vytvořit jednotnou železniční síť v Evropě. Byl bych velice rád, kdyby Maďarsko a ostatní východoevropské členské státy hrály hlavní roli a e, Evropská komise chce spolupracovat e, na dosažení tohoto cíle. Jaké e, výzvy stojí před těmi, kteří se chtějí podílet na tomto trhu? je eh, možné eh, mít jenom eh, řádně fungující společnosti pro infrastrukturu, zajistit a to bude úkol e, nákladních společností a e, politické výzvy jsou v kompetenci členských států. E, je třeba, aby pochopili důležitost železniční dopravy a plnili evropskou legislativu. Je třeba je o tom přesvědčit, že je třeba přijmout příslušná opatření a to je z části odpovědnosti železničních společností. Co očekává zákazník od společnosti, eh, dodržování jízdních řádů a bezpečnost. Eh, v některých eh, zemích jsou velké poplatky, nízká kvalita služeb a dlouhá přeprava. Jsou tu různé restrikce a dlouhé čekání v pohraničních úsecích řešení by byly železniční eh, koridory s infrastrukturou eh, s zlepšenými parametry a eh, zlepšená účinnost právy dopravy a dalších služeb. A to je první příležitost, kdy provozovat dodavatele eh, zohlední tyto požadavky. To je velmi důležité, abychom reagovali na potřeby zákazníků a jejich problémy. A to jsou nejdůležitější eh, kroky eh, regulace ve vztahu ke koridorům značná koordinace může posílit eh, opatření ke zlepšení dopravy. Já jsem se o tom zmiňoval, že eh, eh, provozovatele železniční infrastruktury neumožňují mnoho alternativních tras, ale dobrá politika může přispět k přístupu. Interoperabilita může také posloužit k plnění přánu, přání zákazníků. Tady vidíte eh, eh, základní parametry koridoru, které musí provozovatel infrastruktury zajistit. V některých zemích a v některých místech eh, existuje takovéto propojení ale někdy to neumožňuje efektivní dopravu v důsledku nízké rychlosti. Prostředky taky je třeba eh, eh, inteligentně investovat. Tady vidíte eh, východní část Evropského koridoru. Z těch devíti koridorů se čtyři do týkají východní oblasti. Turecko, nečlenská země, je velice důležitým zákazníkem a jsou tedy velice dobré obchodní vztahy s Tureckem. A taková je realita dnes v důsledku těch problémů je třeba posílit propojení s Řeckem, Tureckem, Itálie, Řecko. A e, když se podaří odstranit e, úzké profily, bude možné tedy posílit koridor číslo 7. A e, to jsou ta úzká místa, která brání v tomu, aby bylo možné předem kalkulovat eh, doby jízdy a vede to k vysokým nákladům. Je třeba, aby si provozovatele eh, infrastruktury vyměňovali informace také mezi terminály a huby. To jsou tedy eh, dopady nejenom ztráta velkého množství, které nebylo nikdy přepraveno na železnici příjezd vlaku je nevypočitatelný, proto eh, se to volí jiné eh, způsoby dopravy, ale já jsem optimista. Díky evropské koordinaci se podaří odstranit tato úzká místa eh, nástroje CEF a další, například Fond soudržnosti povedou eh, k úspěšnosti. Rozvoj intermodálních terminálů je velmi důležité a je třeba eh, zajistit eh, železniční propojení. Děkuji. Děkuji, to byly ty příspěvky a nyní otázky a odpovědi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za zajímavé přednášky. Mám otázku na paní Obst. Eh, vřela o 85 milionech euro, které jsou nezbytné pro eh, eh, zlepšení průtoku Dunaje ze Straubingu, kde jste vzala toto číslo 85 milionů? To je moje první otázka. A druhá otázka se týká toho, zda tato část Straubing Filshofen je realistické Dunaj eh, učinit s plavným, podobně jako Rýn aby bylo možné jej využít dopravně. Myslíte si skutečně, že je to možné? Ty národní, eh, národní odpor je docela velký v některých členských státech. Prosím o další otázky na panelisty. Pokud ne, tak já mám otázku. Nejdříve bych se chtěl zeptat na práva Eh, cestujících. Je to dopravní eh, eh, asociace spojující Rakousko, Slovensko a Bavorsko. Je to za srovnatelnou cenu. Je to dobrý příklad, ale který není kopírován. Vždy jsou zde určité výmluvy ale vy jste to zvládli. Eh, proč je to možné jenom mezi Slovenskem, Maďarskem a eh, Rakouskem? Proč ne v jiných regionech? Tolik tedy ohledně nových členských států. Přehraniční eh, doprava. Mohl bych uvést mnoho příkladů. Selb až, to je asi 8-kilometrová trasa, která byla rozdělena železnou oponou. Nebylo by drahé to realizovat a je to také snadné. Ale ale eh, nejenom ceny eh, jízdenek, ale také realizace není taková, že by se přemýšlelo přes hranice. Nepřemýšlí se tedy o tom propojení do druhé země, do druhé stanice za hranicema. Eh, to, to je nutné také zajistit při prodeji jízdenky. Když jsme zřizovali spojení Berlín-Štětín, tak na začátku cesta Cena byla velmi vysoká, ten vlak byl téměř prázdný. Pak najednou ale Berlín Braniborsko se domluvilo na tom, že ta jízdenka bude stát 10 euro pro všechny a bude to také platit jak ve Štětině, tak i v Berlíně. Od té doby je eh, ten vlak eh, plný eh, a vlastně ty výnosy jsou vyšší za nižších eh, cen jízdenek. Moje poslední poznámka se týká šoproně. Samozřejmě, že si vzpomínáme na to, co eh, se tam stalo před 25 lety, jaký tam byl piknik. A Vídeň, Šoproň, Zágreb, Lublaň a Koper, to je vynikající spojení. To by bylo velmi jednoduché. Některé části je nutné elektrifikovat, některé by měly být ještě rozšířeny o další eh, eh, koleje, ale prioritou je Eh, tunel Semeringu a také pobaltská tresa, což má velké finanční dopady. Ale co si o tom myslíte? Vždyť by se dalo začít s jednou částí, ten tunel by se udělal později. Myslím, již dnes by bylo možné eh, snížit eh, délku jízdy eh, Vídeň Zagreb z 6 hodin na polovinu. Proč to nejde udělat? Takže pokud nemáte další otázky, tak bych požádal o odpovědi. Ja, vielen Dank. Ano, děkuji. Vy jste položil dvě otázky. Jedna otázka ohledně 85 milionů. To číslo vychází ze studie která byla připravena v rámci strategie eh, Podunají. Je to, strate- je to studie, která byla Eh, připravena sekretariátem a vycházeli jsme z údajů jednotlivých států, které nám oznámili, eh, jaké výdaje předpokládají, takže členské státy byly zapojeny do této studie. Dále ten hlavní plán má být zítra projednán také v radě, takže ta čísla jsou jistě solidní. A Dobrá. Druhá otázka se týká srovnání Dunaje a Rýna. Já myslím, že to není férové eh, vůči Dunaji. Nemůžeme to srovnávat. Nemůžeme říci, že eh, obě řeky mají být eh, stejné. Vždyť to je historicky jinak vyrostlé. Průmyslová místa nejsou stejně rozvinuta. Dunaj má svůj vlastní potenciál a otázkou není tedy zda z Dunaje můžeme udělat něco jako Rýn, ale spíš eh, můžeme z Dunaje získat to, co v něm je jako potenciál. Je tam otázka eh, biomasy a podobně. Měli bychom se na to tedy podívat i z tohoto hlediska. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Hovořili jste o trase mezi Vídní, Soproní, eh, Záhřebem, Lublaní a Koprem. A v Maďarsku jsou jistě ještě tratě, které nebyly elektrivizovány a Maďarsko vychází v současnosti z takové strategie, že musíme elektrifikovat určité trati a co se týče propojení Vídně a Štýrského hradce, pak to je zajímavá otázka. Těr, Šoprun a trať procházející St. Gotthardem byla již modernizována. Tam je možné jet rychlostí 100 km za hodinu. a trať byla vybavena novými systémy. Nedávno jsem se zabýval poplatky na Semerinku a západní dráze. První jsou nízké, druhé jsou vysoké. Takže nákladní dopravu bychom chtěli zaměřit spíše na Semering a ne směrem na východ. Železniční spojení elektrifikované železniční spojení mezi Štýrským hradcem a maďarskými hranicemi budou eh, důležité. Je eh, nutná dohoda mezi oběma eh, státy, nebo je třeba zajistit prostředky z evropských trojů. Děkuji. A pane Vinči, máte slovo. Děkuji. Já souhlasím s panem Kramrem. Příklady osvědčené praxe z vídeňského a z berlínského regionu je třeba zopakovat jinde. Je třeba se také podívat na to, proč se v ostatních oblastech nedaří tak dobře. Když se podíváme na vídeňský region jako takový, tak ten kontrast je ještě více šokující. Když se třeba podíváte na směr Rakousko, Německo, Rakousko, Slovensko, tak tam se to výrazně zlepšilo. Mají tam dokonce integrovaný systém, ale ve stejném regionu spojení mezi Maďarskem a Slovenskem funguje pouze po nezmodernizovaných tratích a v posledních letech dokonce byly uzavírány uzavírána spojení pro osobní dopravu. Takže to není o tom, že by tento region neměl potenciál, protože on ho určitě má, ale spíše jde o to, že střední a východní evropské země, národy a vlády zatím nemají mentalitu nastavenou tak, že by dali eh, veřejné dopravy tu prioritu, kterou by měla mít. Dnes se hodně hovořilo o tom, že řada lidí v těchto zemích se dívají na eh, veřejnou dopravu pouze jako na unikovou variantu, eh, když tedy nemáte auto. A vidí to tak, že spíše by se měly stavět lepší cesty. A potom najednou, když to srovnáte se západoevropským městem, jako třeba s Vídní nebo s Berlínem, tak a pokud to západoevropské město je propojeno na to středoevropské, tak je situace lepší. Pokud tedy neexistuje nějaká blízká západoevropská země, tak zatím to není úplně ideální, ale doufáme, že za, dva, za pár let, že to bude lepší. V každém případě V každém případě chci zdůraznit, že infrastruktura je drahá a když už se vybuduje, tak by se měla využívat. Přeshraniční infrastruktura ve střední a východní Evropě není tak kvalitní jako v Evropě západní. A pokud jsou k dispozici peníze, tak by se měla zlepšit ale v každém případě bychom tak jako tak měli maximálně využít stávající infrastrukturu. Děkuji. Ano, moc krát děkuji. Slyšeli jsme tedy všechny přednášky, debatovali jsme a komise to také sledovala. Takže nyní bych chtěl dát slovo zástupkyni komise. Eh, pokud eh, jsem vás ale správně eh, rozuměl, tak ceny za užívání trasy jsou Eh, vysoké, aby určitá trasa nebyla používána a aby tam byla určitá konkurence, například zdůrazněna eh, k tunelu, který bude teprve postaven. A tam se tedy komise, zda je to tak v pořádku. I když ta trať je jednokolejná, není elektrizovaná, tak je chráněná v rámci nástroje CEF. Jsme hovořili o Redby Nykoping. Tam byly určité eh, obavy, že eh, přeplouvání Fermanu eh, je potom ohroženo tím novým spojením. Eh, rozumím tomu dobře, co jste říkal? Ano, ano, přesně tak. Já jsem tu tarifní politiku studoval pro několik zemí a co se týče infrastruktury, tak eh, některé tratě jsou eh, prioritní, ty tarify jsou nižší a tam, kde infrastruktura je lépe využívána, tam jsou ty eh, tarify eh, vyšší. Když eh, jsou tam nové vlaky, které chtějí využít tuto infrastrukturu, tak mají více zaplatit. Čili tady je vytvářena určitá konkurence. Samozřejmě trať přes Semering má být dobře využívána a ty ceny jsou tedy nižší. Přemýšlí se tedy o tom, jak postupovat při objednávání přes Gotthard. Existuje eh, používání dýzlových lokomotiv, ale je možné tam také využít elektrické lokomotivy, pak je to levnější. Děkuji vám, je to zajímavé, protože v Německu eh, právě bylo sníženo mítné pro nákladní eh, automobily. To mítné nesmí být tak vysoké, protože úroky klesají klesají a klesají a přestože schází peníze pro infrastrukturu. V železniční dopravě je to eh, pravděpodobně libovolně stanovováno, nebo jak to děláte v komisi? Prosím, máte slovo. Thank you very much for the invitation. I'm here representing... Děkuji mnohokrát za pozvání. Zastupuji tady generální ředitelství MOVE, jednotku, která má na starosti CEF a musím říci, že to byla velmi zajímavá diskuse. Slyšeli jsme spoustu dobrých příkladů toho, jak jsou důležitá slušná dopravní spojení. Hovořili jsme také o nedostatku dopravní dostupnosti v baltských zemích. Ukazovali jsme si, jak eh, ve východních částech Evropské unie je situace horší než v západní v této části. Evropská komise si uvědomuje problém v tom, že co se infrastruktury týče, tak přeshraniční spojení se nejtížej budují. A vy jste sami uváděli, že v mnoha případech chybí spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Nebo chybí vůle na straně jednotlivých vlád. Nový nástroj pro sítě TNT, tedy nástroj k propojení Evropy na jedné straně a prováděcí nástroje koridorů a evropští koordinátoři, obě bylo zmíněno dnes odpoledne tady na tomto slyšení, jsou důležití. Co se týče nástroje propojení Evropy, chtěli jsme jenom připomenout, že přeshraniční segmenty jsou pro nás nejdůležitější. Ano, hovoříme tady o hlavní páteřní síti. Předpokládáme, že se asi objeví problémy i s interoperabilitou. To tady bylo zmíněno a možná to musíme řešit také financováním z nástrojek propojování Evropy a prostřednictvím práce na koridorech. Co se týče období 2007 až 2013, ale i tohoto programovacího období, tak byly zajímavá čísla, která jste nám ukázali. S tím, že více než 50% eh, prostředků má jít na silniční dopravu. A právě z toho důvodu se nástroj k propojení Evropy snaží tolik eh, protěžovat eh, železnici a vnitrozemské vodní cesty. Další aspekt je propojení mezi jednotlivými druhy dopravy. Bylo tady řečeno, že vnitrozemské přístavy nemůžou fungovat pouze na základě vodního spojení, že je potřeba, aby byly navázány i na železniční a silniční síť. To je také důležitá oblast, ve které může působit nástroj propojení Evropy. Někteří vystupující zmiňovali, že bychom neměli hovořit pouze o CEF v těch přeshraničních úsecích infrastruktury, že je potřeba se dívat na celý systém. Polský region hovořil o karpatské cestě. Jeho zástupce ukázal, jak se snaží získat eh, finanční prostředky z několika zdrojů. To si myslíme, že je dobrý přístup a my budeme dělat to též na evropské úrovni. Budeme čerpat z eh, fondu soudržnosti, tedy generálního ředitelství Regio, ale také z fondu Interreg. Tady probíhá hodně spolupráce mezi generálním ředitelstvím MOVE a Regio. Také se hovořilo o tom, do jaké míry jsou regiony zapojeny do vytváření koridoru TNT. A já bych se ráda vrátila k práci evropských koordinátorů a k fórům pro tyto klíčové cesty. Regiony byly zapojeny do této diskuse. A my jsme se maximálně snažili, aby zazněla slova, která jste zmiňovali i tady, Tedy jaké projekty by byly dobrými kandidáty pro financování z nástroje pro propojení Evropy a které by se spíše měly ohlížet po strukturálních fondech? Silnější spolupráce mezi členskými státy a regiony je další věc, kterou podporujeme. A to právě prostřednictvím koordinátorů a koridorů. Slyšeli jsme alespoň náznaky některých úspěchů. Problémy pochopitelně existují, víme to. Členské státy se nicméně snaží dohodnout třeba v oblasti zlepšení splavnosti Dunaje. To je určitě také důležitý příklad, který Evropská komise a Evropský koordinátor pro tento koridor velmi podporují. Na začátku jsme také zmínili problémy s dopravní dostupností a nedostatkem dopravních spojení v baltských státech. Konečně tam byl také spuštěn projekt, který si myslíme, že je jedním z projektů stěžejních. Závěrem tedy. Do Evropské komise se dnes vrátíme s řadou informací. Všichni víte, že před sebou máme ještě spoustu výzev a problémů. Rámec už ale existuje, teď je potřeba naplnit a to společně, jak bylo několikrát řečeno. Děkuji. Ja, vielen Děkuji vám za tyto závěrečné poznámky. Děkuji všem účastníkům a děkuji účastníkům a expertům zde v panelu. Je to dnes poslední zasedání, proto jsme se v poledne sešli na občerstvení. Ale chtěl bych se rozloučit se dvěma osobami, které zde eh, tady již nebudou příští rok. Kristina Radcliffe půjde nejenom na mateřskou, ale přejde také k politickému oddělení a touto cestou s námi zůstane, ale nezůstane v sekretariátu výboru TREN. Takže jí přejeme vše eh, nejlepší eh, do budoucnosti eh, všem třem. Přeji vše nejlepší do budoucnosti a děkuji za práci v tomto výboru. Druhá osoba, která nás opustí, je Michal Vojčekovský, který eh, nebude pracovat v oblasti dopravy, ale půjde do jiného výboru. A také eh, tobě, Michaeli, děkuji za velmi dobrou spolupráci, za podporu ve výboru a přeji eh, hodně úspěchů také v, při práci v novém výboru. Tím se dostávám k závěru tohoto zasedání, eh, které je poslední v roce 2014. Všechno nejlepší, hezké Vánoce a dobrý vstup do nového roku.